Oh, okay. Good morning, ladies and gentlemen. We will open... Dobrý den, dámy a pánové zahájíme dnešní schůzi. Já jako předsedkyně výboru IMKO bych tady ráda přivítala dezignovanou komisařku, paní Silvi Gulár, kterou vítám na tomto druhém pokračování našeho slyšení, které si vyžádali koordinátoři výboru IMKO a ITRE. Zároveň vítám paní Valean, předsedkyni výboru pro průmysl, výzkum a energetiku, která spolu se mnou bude předsedat dnešní schůzi. A také vítám členy výboru IMKO a ITRE, kteří společně pořádají dnešní slyšení. Zároveň vítám zástupce výboru Jury a Kult, kteří jsou přidruženými výbory a také členy výboru pro dopravu a podvýboru SEDE, kteří byli přizváni k tomuto slyšení. Víme, proč jsme se zde dnes sešli. Je to proto, abychom si dále vyjasnili odpovědi, které dezignovaná komisařka poskytla na otázky z prvního slyšení písemně a z pohledu výboru IMCO je to portfolio paní Gula samozřejmě velmi důležité, protože jednotný vnitřní trh a digitální trh, to jsou témata, kterým se společně dnes věnujeme právě s výborem ITRE. Takže to je z mé strany vše a dávám slovo paní spolupředsedkyni Balean. Děkuji mnohokrát paní Desuter za vaše úvodní slova. Vítám všechny na dnešní schůzi. Vítám rovněž dezignovanou komisařku, paní Silvi Gulár. Jsme rádi, že jste k nám dnes přišla a také tímto vítám všechny členy výboru a všichni, kdo nás sledují přes webstream. Nyní bych ještě jednou vysvětlila, jak bude probíhat dnešní slyšení. V souladu s pokyny schválenými komisí parlament posuzuje dezignované komisaře na základě jejich všeobecných kompetencí, evropskými předpoklady a osobní nezávislostí a také vyhodnocuje znalost jejich příslušného portfolia a komunikační dovednosti. Před tímto slyšením designovaná komisařka odpověděla písemně na celou řadu otázek, které jí položili členové výboru IMCO, ITRE, KULT a JURY. A její písemné odpovědi byly rozeslány členům, takže já vám mnohokrát děkuji, paní Gular, za to, že jste e, odpověděla. Jak to tedy dnes bude probíhat? Nejprve bude úvodní vystoupení dezignované komisařky maximálně 10 minut, následně dotazy od poslanců. Nejprve pohovoří zástupci politických skupin a budou to tedy členové obou výborů IMCO a ITRE. Každý slot bude pět minut, jedna minuta na otázku, dvě minuty na odpověď a případně jedna minuta na následující otázku jedna minuta na následnou odpověď. Tyto lhuty, tyto doby se pokusíme dodržet, pokud to jen bude možné. Já skutečně apeluji na to, aby ty otázky nebyly delší než jedna minuta. To je tedy z mé strany vše. Paní Gulár, nyní začneme a máte 10 minut. Mesdames les présidentes, Vážené paní předsedkyně, vážené dámy, vážení pánové, a také zdravím všechny, kteří nás poslouchají. Chtěla bych vám všem popřát dobrý den. Po mém, druhém, po mém prvním slyšení, které se konalo 2. října, jste mě požádali, abych odpověděla ještě na některé další doplňující otázky, což jsem učinila, protože eh, uznávám úlohu parlamentu v této mm, fázi demokratické kontroly mm, komise. A dnes tedy před vás předcházím, abych eh, odpověděla na některé podrobnosti. Tak první vaše otázka byla zcela legitimní. Proč je toto portfolio tak složité a rozsáhlé? Je to volba Eh, zvolené předsedkyně komise paní von der Leyenové a myslím si, že to také je věc, která reflektuje komplikovanost ekonomických, průmyslových i humánních výzev, kterými eh, dnes musíme čelit. Myslím si, že toto portfolio ale dává smysl, protože technologický vývoj Eh, způsobil to, že už je zastaralé rozdělovat jednotný trh a jednotný digitální trh. Už tyto trhy nejsou oddělené, jsou zde stejné výzvy. Nelze tyto eh, věci rozdělovat. Musíme to všechno modernizovat. Dám vám několik příkladů, abych byla konkrétnější. Například u průmyslových projektů bychom chtěli, jak víte, tak tato komise by chtěla aby jsme měli lepší hodnotové řetězce, které budou eh, pod, mm, používat dobré technologické řešení. Nechceme zaostávat za ostatními částmi světa, chceme být technologicky suverénní, chceme združovat zdroje, také i používat soukromé zdroje, abychom vytvářeli nové produkty, abychom nalézali nové trhy a abychom také měli výrobu, která bude spotřebovávat méně energie a zároveň chceme zůstat konkurenceschopní. Eh, zároveň zde máme také různé nové technologie, například umělou inteligenci. Za druhé, tyto mm, dalším cílem komise je projít tímto přechodem, který nás čeká. To znamená přechod, který chce dekarbonizovat naše ekonomiku a chce bojovat se změnou klimatu. Uh, Mm, hovoříme o takzvané cirkulární ekonomice, o oběhovém hospodářství. To znamená, že máme šetrněji zacházet v průmyslu se zdroji, se surovinami. Také eh, máme potom třeba nové eh, technologie, například využívání vodíků i třeba v budoucnosti pro, pro produkci ocely. Další oblastí, která je velice důležitá, je obraný průmysl. V jiných oblastech světa se vysoce investuje do nových technologií v oblasti obraného průmyslu. A my bychom opět chtěli združovat naše zdroje, chtěli bychom identifikovat eh, naše společné potřeby a chtěli bychom tím pádem eh, rovněž nabít eh, technologické suverénosti a nezávislosti. To samozřejmě potom přinese plody i třeba civilní oblasti a našim občanům a civilním podnikům. V oblasti kultury budou rovněž eh, také eh, stále více používány nové technologie. Už je dost eh, obtížné oddělit vlastně výrobu nebo vytváření kulturních statků a kulturních produktů od způsobu, jakým jsou rozšiřovány musíme velice eh, bedlivě sledovat dodržování různých eh, základních svobod. Musíme také chránit naše demokracii, musíme chránit naše občany a v první řadě také musíme chránit naše děti. Eh, musím říci, že to, co se včera stalo v Hale, byla tragédie a chtěla bych to říci zejména našim německým kolegům. Všichni cítíme, že antisemitismus a nenávistné projevy se mohou vždycky ještě více vyjevit právě třeba i v těch různých moderních technologiích. Musíme, kvůli, musíme proti tomu silněji bojovat. Ještě bych chtěla říci, že nové technologie mohou mít také eh, určitý eh, narušující eh, efekt a, a také nemůžeme nechat naše občany jaksi bez pomoci v tomto procesu moderních technologií. Takže také je zde celá řada různých témat, na která se musíme vrhnout společně. Například umělá technologie. Pak jsou zde také práva k duševnímu vlastnictví, zadávání veřejných zakázek. E, to souvisí také i, pak zde máme oběhové hospodářství, e, šíření kulturních e, programů, šíření kulturních statků. Musíme, se, musíme řešit tyto problémy, musíme také bojovat eh, s nadměrnou byrokracií. Já sama jsem byla poslankyní v Evropském parlamentu a vím, že se hodně často hovořilo o problémy s byrokracií a také s tím, že vlastně je zde taková mentalita, že toho, že si každý jak si hraje na vlastním písečku, místo aby se spolupracovalo, byly zde synergie. Také zde bude snaha, aby zde byla spolupráce mezi těmi třemi generálními ředitelstvími bude tam spolupráce v oblasti digitální ekonomiky, financování digitálních ehm, odvětví nebo těch tradičních odvětví. Budou spolupracovat a budou společně prosazovat pardon, budou společně spolupracovat na prosazování legislativy a také na tom, aby se šířily poznatky a aby byl také více um, respektován jednotný trh. Také jste se ptali, jak vůbec, jak si zvládnu toto velké portfolio, jak ho budu spravovat. Já na to nebudu sama, budu na to mít celý tým, budu spolupracovat se svými spolupracovníky a také i s ostatními komisaři. Budu rovněž podporována uh, místo předsedkyní komise. Ale pokud mi dáte svou důvěru, tak v tom budu hrát velkou roli. Um, už, jsme, um, už jsem také hovořila s několika s vámi jednotlivě. Chtěla bych vás eh, už u, také ujistit, že já sama budu třeba zodpovídat za dobré eh, využívání prostředků z rozpočtu. Plně chápu vaše obavy, jak už jsem říkala. Pokud mi dáte příležitost, abychom, abych na to mohla pracovat, tak eh, s vámi budu spolupracovat. Vím, že také vy dobře znáte často situaci více z praxe, mm, také budu naslouchat odborům, spotřebitelům, vnitrostátním parlamentům a myslím si, že tím se nám může podařit pokročit v celá mnoha oblastech a všechny tyto oblasti jsou často citlivé nebo palčivé, často se tam vede eh, debata, třeba i politická debata mnoho let takže já s vámi určitě budu spolupracovat. Já jsem celý svůj život um, prosazovala spolupráci Evropu, už vlastně 30 let se uh, pracuji v, těchto, v této oblasti a už od pádu berlínské zdi mm, jsme se přesunuli do kontextu, který je možná v některých věcech složitější, komplikovanější. Nicméně všechny tyto výzvy, kterými jsme prošli, umožnily to, aby se vlastně Evropa uh, Eh, dala dohromady a aby se vytvořily mosty mezi jednotlivými zeměmi. Dovolte mi ještě pár slov o takzvaném Bergrenově institutu. To se také objevilo v těch písemných otázkách. Já bych chtěla říci, že opravdu lituji, že ty dva roky aktivity mm, eh, spochybnili mou integritu, mou bezuhonost a také mou schopnost pracovat v této funkci. Já bych vám chtěla říci, že všechny tyto hodnoty, jako je eh, bezuhonost nebo nezávislost jsou hodnoty, které hájím. A pokud mi dáte možnost být komisařkou, tak tyto hodnoty budu hájit. E, I na základě této zkušenosti e, budu e, opravdu velice bedlivě, nebo budu se velice bedlivě přistupovat k těmto věcem a také to souvisí i s budoucí podobou kodexu chování komise. A pak jste se ještě ptali na možnost pokud kdykoliv máte nějakou funkci, která sebou nese odpovědnost, tak je zde vlastně určitá volba. Můžete stát před volbou. Já bych chtěla říci, že eh, pokud bych opravdu ta má věc došla až k soudu, tak bych o tom určitě hovořila s předsedkyní komise a pokud ona by mě o to požádala, nebo pokud já sama bych se rozhodla, tak bych z toho vyvodila závěry. Ale já bych chtěla říci, že tato věc má právní část, a já vím, že mnoho z vás je zde také, jste právníci, pokud bychom vytvořili jakýsi automatický proces, který by řekl, že bylo zahájeno soudní řízení a že okamžitě ten člověk má rezignovat, tak to sebou znese problémy. Za prvé by to ohrozilo nezávislost té osoby, toho komisaře, a to nemůžeme, přece nemůžeme ohrožovat nezávislost komisaře, zejména třeba kvůli tomu, že v každé zemi se ty právní procesy a postupy eh, výrazně liší. A třeba v každé zemi je e, určitá jiná fáze toho řízení, ve které se očekává, že třeba ten e, politik rezignuje. A také bychom se mohli ptát, vlastně v jakém případě, e, pro jaký druh přestupku nebo činu se má rezignovat. V každé zemi je to jiné. Já si myslím, že, bychom, že máme vycházet z presumce neviny, což je základní právo každého občana. Ve vaší otázce bylo i něco, co vlastně přesahuje tu mou pozici, týká se to celého právního systému, celé Evropské unie. Já si myslím, že bych určitě musela o tom hovořit s paní předsedkyní von der Leyenovou, anebo bych musela konzultovat právníky. Eh, dámy a pánové, to je vše, co jsem vám chtěla říci a těším se a budu odpovídat na vaše otázky. Uh, Děkuji mnohokrát. Now we start the question session. Nyní tedy přistoupíme k dotazům. První řečník za EPP je pan poslanec Kovačev. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Vážená paní dezignovaná komisařko. Já se chci zeptat na nařízení pro geoblocking a dvojí standardy, které tady vidím, a zejména pokud je o oblast působnosti. Blíží se lhůta pro komisi, aby provedla první vyhodnocení dopadu nařízení o geoblockingu v jednotném vnitřním trhu. My se na to velice těšíme, protože ta zeměpisná omezení dopadají na e, internetové obchody a myslíme si, že je potřeba udělat kroky, aby byl širší přístup ke zboží a službám na jednotném digitálním trhu. E, toto poškozuje zákazníky na přeshraniční úrovni a myslíme si, že to nemůžeme dále tolerovat. Chci se zeptat, myslíte, že navrhnete rozšíření oblasti působnosti tohoto nařízení, aby tam byly zahrnuty i elektronicky poskytované služby, obsah copyright jako e-hudba, e-knihy, online hry a také služby v této oblasti, v tomto sektoru třeba dopravní či audiovizuální? Děkuji mnohokrát, paní Gulárova. Merci, monsieur le député, pour votre question. Je trouve que c'est Děkuji mnohokrát za vaši otázku. Já myslím, že tady opravdu máme vynikající příklad té reality na jednotném vnitřním trhu, který se stále více digitalizuje. Lidé si v tomto prostředí kupují letenky, nebo knihy, které si třeba chcete koupit v jiné zemi a narážíte na tyto překážky. Já tomu věnuji velikou pozornost. Jestliže chcete mít moderní jednotný vnitřní trh, musíme hledat řešení pro tyto problémy. Jak říkáte, existuje toto nařízení, které by mělo zabránit diskriminaci, ale je potřeba ho náležitě uplatňovat. Je už menší počet firem, třeba malé střední podniky, které prodávají eh, přes hranice, ale řada z nich zatím má problémy. Já pocházím z oblasti Francie, kde eh, mi producenti vína říkají, že nemohou prodat své víno turistům, kteří v létě tamto víno ochutnají, protože to nedokážou potom prodávat přes internet do zahraničí. Já bych vás chtěla ujistit, že se tomu budeme věnovat, budeme eh, na to tlačit tímto směrem. Musíme pochopit, eh, v čem jsou problémy. Samozřejmě jedna věc je ten obsah, který musíme chránit eh, právě copyrightu. To je jedna věc, ale eh, určitě to je něco, čemu se musíme velmi podrobně věnovat. Musíme spolupracovat s organizacemi spotřebitelů, s průmyslovými organizacemi a hledat co nejlepší přístup k této problematice. Návazná otázka, pane Kovačeve? Děkuji mnohokrát. V této souvislosti když hovoříme o dvojích standardech v oblasti geoblockingu a v souvislosti s tím, že vy jste rezignovala jako ministrině obrany ve Francii, není to také dvojí standard v tom smyslu, že teď Evropská eh, vláda, Evropský kabinet vás vybírá jako dezignovanou komisařku. Takže chci se zeptat, proč ty důvody, které vedly k vaší rezignaci, co by ministrině obrany ve Francii, tak už nejsou problémem pro to, abyste byla nominována na funkce dezignované komisařky. Paní Gulár. Question qui, un follow-up. Děkuji, tak to je poněkud, to je návazná otázka trošku v jiném smyslu, ale dobře, samozřejmě odpovím. Já myslím, že tady je ta situace poněkud odlišná, protože mezi tím během těch dvou let eh, už proběhlo slyšení u soudu. Já jsem nebyla z právního hlediska, já jsem nebyla mm, obviněna a z právního pohledu je to poměrně složitá situace. Nicméně řešilo to i eh, generální ředitelství, které velice pečlivě přeskoumávalo tu situaci také se to eh, řešilo z toho parlamentního pohledu ve Francii. Oni teď jsou tam občanské strany u toho řízení, respektive řeší se to v rámci občanského práva. Nicméně je to také poměrně zdlouhavé. Oni někdy to soudní mm, právní věci někdy trvají velmi dlouho. Děkuji. Druhý řečník je paní poslankyně Borzan za frakci sociálních demokratů. Děkuji, paní předsedkyně. Paní designovaná komisařku, vy také odpovídáte za vesmírnou politiku, eh, průmyslovou strategii, jednotný vnitřní trh, digitální oblast, telekomunikační oblast, mediální oblast, audiovizuální politiku a tak dále a tak dále. Vy jste ve své odpovědi dnes Eh, ve svém úvodním projevu hovořila o tom, že chcete zvýšit synergie mezi generálními řediteli a na základě eh, a respektive vaše návrhy založit na aktu pro malé a střední podniky, na příslušných směrnicích. Jenom konzultace s příslušnými zainteresovanými subjekty ve všech těchto oblastech bude trvat velmi dlouhou dobu. Navíc jste hovořila o tom, že chcete navštívit měst, hlavní města jednotlivých členských států a také vést konzultace s vnitrostátními parlamenty a podobně. Jak si myslíte, že zvládnete takto velkou pracovní zátěž, jaký chcete začlenit do vaší agendy a zároveň učinit konkrétní kroky a přinést hmatatelné výsledky pro Evropu? Jak zajistíte, že tato tři portfolia budou řešena rovnoměrně, že jim bude věnována stejná pozornost a jak chcete také zajistit, že to bude stejně prováděno ve všech členských státech? Děkuji. Děkuji paní Gular. Děkuji, paní poslankyně, za vaši otázku. Já myslím, že je potřeba k věcem přistupovat pragmaticky, abychom skutečně zajistili, že ta práce bude odvedena. Já nechci zacházet teď do jiných oblastí, třeba jak to zvládne někdo, kdo má na starosti finanční oblast, zdanění a podobně. E, já myslím, že když si řekneme, že chcete třeba oběta hlavní města, tak já myslím, že tam se můžete setkat se zástupci průmyslu, podnikatelskými subjekty, zástupci odborů, zástupci e, vnitrostátních parlamentů. Myslím si, že to není nemožné. Jestliže se pokusíme e, udělat práci efektivně, já myslím, že se můžeme věnovat různým tématům naraz. Ale samozřejmě musíte k těm věcem přistupovat strategicky, udělat si určitou strategii. A také je potřeba se na ty věci potom dívat i z toho digitálního pohledu. To také bude můj velký úkol. Samozřejmě eh, budu také sledovat rozdělení dalších odpovědností, dalších kompetencí. Samozřejmě paní Festeger se bude také podílet na té digitální oblasti, stejně tak pan kolega Dombrovskis. To eh, jsou všechno velmi důležité věci. A já také během své kariéry už jsem se tomu věnovala i v Národním parlamentu, takže udělám, co budu moci. Samozřejmě není to jednoduchý úkol. Eh, to by byla falešná skromnost, kdybych říkala, že to zvládnu velmi snadno. Ale možná ještě taková osobní poznámka. Možná vás to někdy překvapí, ale když máte hodně dětí, snažíte se také všem věnovat stejně. Někdy je to jednodušší, někdy je to těžší. Některé děti v určitou chvíli vyžadují více pozornosti než jiné, ale já věřím, že to zvládnu. Paní Bolzan, já jenom takovou drobnou poznámku. Já doufám, že v zájmu všech Evropanů, jestliže projdete tímto slyšením, takže my nebudeme moci, ne, se nedostaneme do situace, abychom říkali, my jsme vám to říkali, že to bude problém. Dobře, otázka dekarbonizace a e, uhlíkové neutrální ekonomiky. To také musí být navázáno na průmyslovou strategii. Ale na to správně samozřejmě máme jiného komisaře. Ovšem ne jenom proto, že ty politiky jsou propojeny, je musíme nutně všechny dávat do jednoho portfolia. Jde to také zvládat prostřednictvím koordinace spíš a kolegiálního přístupu, než abychom tady dělali nadbytečnou koncentraci, kde je riziko, že potom bude ohrožena kontrola a zvládání a management celého toho portfolia. Nemyslíte si, že ty věci, které spadají do vašeho portfolia, aby si skutečně sloužily více než jednoho komisaře a nemáte obavy, že třeba něco unikne vaší pozornosti, že se třeba nebudete moci věnovat dostatečně takovým věcem jako média nebo kultura? Nemyslíte si, že je trošku obtížné mít média ve stejném portfoliu jako třeba obranu? Děkuji, paní Gulár. Děkuji, děkuji vám za tuto doplňující otázku. Já myslím, že vy jste to sama řekla. Ano, moje portfolio je velmi široké, ale zároveň nemůžeme říct, že do něj spadá uh, úplně všechno. Jsou tady veliké priority i pro jiné komisaře, třeba dekarbonizace, nebo také Franz Timmermans bude mít velmi důležité odpovědnosti. Ale když se podíváte na smlouvy, tak ty odpovědnosti jsou tam vymezeny. A očekává se, že komisaři budou dělat ty kroky a budou se věnovat těm tématům a je tam prostě určitá diverzita. My jsme z různých politických skupin, jsme z různých států, ale zároveň všichni pracujeme společně. Ještě pokud jde o tu kulturu, já jsem to portfolio hm, nerozdělovala tak, jak je. Ale nevím, proč bych měla už předem říkat, že některým oblastem budu věnovat menší pozornost než jiným. To je také na paní předsedkyni von der Leyen, aby některé věci stanovila. Ale určitě nechci nic opomíjet. Jak už jsem řekla, já myslím, že kultura je důležitý prostředek, jak dávat lidem Eh, svobodu a volnost a není nutné předjímat, že tady budou střety mezi kulturní oblastí a obranou oblastí. My musíme budovat společnost, která bude schopna se bránit vnější agresi. A proč tedy eh, by to mělo být méně důležité? Ano, je to široký mandát, ale je důležitý. Thank you very much. Děkuji vám, paní předsedkyně. Milá Silví, kolegové vás chtěli vyslechnout po druhé, abyste mohla rozvinout své myšlenky ohledně jednotného trhu. Takže já upřímně doufám, že toto slyšení vám to umožní. Nikdo nespochybňuje eh, vaši silnou víru v evropské záležitosti a váš evropský závazek. A já jsem si jistá, že jste více než způsobila k tomu, abyste byla členkou kolegy a komisařů a že máte všechny požadavky, které jsou potřeba k tomu, abyste pracovala na tomto portfoliu. Takže teď k obsahu. Já si vždycky říkám, že je potřeba nebýt naivní, když jde o obchodní zájmy a o konkurenci mezi podniky. Chápu, že v několika členských státech lidé požadují kroky proti velkým americkým hráčům na digitálním trhu. Nicméně domnívám se, že navzdory dobrým úmyslům akt digitálních služeb by mohl eh, přinést nevýhodu evropským firmám oproti jejich americkým nebo čínským konkurentům. Takže otázka je prostá. Jak mě můžete ujistit, že se pletu? Děkuji. Paní Gulár? Děkuji vám. Tohle je důležitá otázka a eh, já jsem ráda, že jste zmínila tu globální dimenzi do této diskuze. Pardon, omlouvám se, že přerušuju, ale nemáme tlumočení do Němčiny. Tak ještě jednou. Tak já to můžu říct německy, ale to potom ostatní nebudou rozumět. Protože když budu mluvit pořád anglicky, tak mi budou vyčítat, že budu ignorovat kulturu. Lingvistická rozmanitost je taky součást kultury. Každopádně, paní Charanzové bych chtěla odpovědět následovně. Děkuji, že jste zmínila tu globální dimenzi v naší debatě. Pořád nemáme Němčinu. Alors, qu'est-ce qu'on fait Kein Deutsch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 No, Madame Goulard, si bude reprendre le repos. Prosím, odpověste ještě jednou, paní Goulard. Dobře, tak já začnu ještě jednou. Omlouvám se těm, kteří začátek už slyšeli. Takže ještě jednou. Je velice důležité, abychom do debaty vnesli tu globální dimenzi. Momentálně se nacházíme v bodu zvratu a proto se chci zabývat eh, technologií, jak jsem už zmínila eh, ve svém úvodním projevu. Teď žijeme v době, kdy naše startupy, kterých je v digitální sféře v Evropě přes 10 tisíc, konkurují obrům. Konkurují společnostem, které mají takové postavení, že by mohly zneužívat své síly. Takže v sázce je toho tady hodně. A tyto velké společnosti, hlavně americké, ale i čínské a možná v budoucnu e, i z jiných zemí, tak e, pokud jde o ně, tak já se pokusím se zbytkem kolegy a komisařů modernizovat e, právní rámec. Ten je zatím takový že není schopen zvládat výzvy. Máme tu problémy v oblasti hospodářské soutěže a s tím, jak se tyto velké firmy chovají. Jde nám tady o to zachovat princip země původu. Abychom měli jistotu, že na jednotném trhu je možné obsluhovat celý trh, i když sídlíte jenom v jedné zemi. Potom spolehlivost platform, to je další věc, kterou chceme uchovat spolu se svobodou projevu na internetu což eh, nám ale nebrání eh, s tím, eh, nějak tomu nebrání to, že jednotlivé země mají svoji, svoji vlastní legislativu. Tady je potřeba se dívat na jednotlivé stránky a obsah. Já nebudu hovořit o tom, co se stalo včera, ale je to další způsob, jak mířit, nebo jak podněcovat na internetu k nenávistným a antisemickým činům proti tomu musíme bojovat. Toto je vlastně denní chleba zákonodárců. Najít rovnováhu mezi svobodou na jedné straně, svobodou obchodovat přeshraničně a svobodou rozvíjet digitální sektor a na druhé straně ochraňovat to, co je potřeba ochraňovat. Já nebudu nějak hlídat, co se děje na internetu, nebo provádět nějakou eh, myšlenkovou policii, ale je zkrátka potřeba kontrolovat ty, kteří jednají nelegálně, zejména kteří podněcují k nenávisti a k vraždě. Paní Charanzová, prosím. Děkuji moc krát za jasnou odpověď. Já bych to ještě chtěla rozvést dál, protože vy jste zmínila tu fragmentaci evropského trhu, pokud jde o digitální oblast, a také jste zmínila, že v tomto parlamentu se bojíme dopadu naší případné legislativy na malé evropské hráče. Já se tedy ptám, jak zajistíte, aby akt digitálních služeb neuškodil malým evropským hráčům? Děkuji. Tak eh, já nechci opakovat znovu to tež, ale myslím si, že je důležité zamyslet se nad jednou věcí. Rozhodující eh, jsou konzistentní kroky, být konzistentní. Malá firma i v digitální sféře je pořád jenom malá firma a můžeme eh, pro ně používat nástroje, které jsou určené malým a středním podnikům a takto jim pomoct. Myšlenka nějakého rozpočtu speciálně pro malé a střední podniky nebo nějakého vyslance pro malé a střední podniky, který by naslouchal jejich potřebám, eh, je velice zajímavá. Já si myslím, že v digitální éře je potřeba činit rozhodnutí, jak na regulatorní straně, protože potřebujeme zmodernizovat rámec, tak na straně vymáhání, protože pak máte země, které například neuplatňují eh, určitou legislativu, A je třeba postarat se, aby malé a střední podniky byly aktivní. Takže Správná cesta je dát dohromady různé nástroje, regulaci, přístup k financování. Máme financovací okno pro malé a střední podniky a v případě, že je to nutné, potřeba se zaměřit i na vymáhání. Děkuji pan Karem za zelené. Paní Gulár, kromě našich rozdílů v názorech na obsah, máme výhrady také k etickým otázkám a k šíři vašeho portfolia znepokojuje mě, že tam máte i obranu a nevím, co to má pokrývat navzdory tím, co jste dnes uvedla. Vaše kandidatura představuje etický problém a víme, že by na, na evropských institucích a jejich zástupcích neměl vyset stín pochybnosti právě v době Brexitu. Nicméně vy jste zatím nerozptýlila naše obavy. Řekla jste, že litujete toho, že vaše aktivity v době, kdy jste byla poslankyní, vrhají stín na vaši integritu, ale vy se nebojíte toho nechat se platit eh, americkým think tankem, když jste zvolená za to, abyste bránila veřejné zájmy. Eh, co, co Říkáte, že etika by se neměla uplatňovat retroaktivně, ale eh, jak, to, jak můžete vědět, že za pět let taky neřeknete, že retroaktivně jste měla něco udělat jinak? Já bych na to chtěla odpovědět tak, že nyní jsme v situaci, kdy na jedné straně máme právní stát a potom máte etické ohledy. A na etických aspektech eh, mi velmi záleží. Já jsem o nich diskutovala s mnoha frakcemi, včetně vaší. Hovořila jsem o nich už dnes ráno. Jak tedy vysvětlit ten rozdíl? Zákony mohou povolit některé věci. Například, aby se poslanci věnovali jiným aktivitám. Byl to soukromý think tank, ale věnoval se podpoře evropského ideálu. A lidé, se kterými jsem nejblíže spolupracovala, měli naprosto bezchybné proevropské postoje. A potom tu máme tu subjektivnější stránku, tu etickou, která se liší člověk od člověka a tam je tedy určitý eh, jaksi manévrovací prostor. Eh, tam je to problematičtější na rozdíl od závaznosti zákona. A já jsem ve svých odpovědích řekla, že o tomto eh, tématu je potřeba se bavit. A pamatuju si, když jsem byla v tomto parlamentu, jak jsme sváděli boje o etickém kodexu, o přístupu lobbystů A to je celá řada zákonů, které jsou neustále v pohybu, nejsou nijak vytesané do kamene. Možná, že nebo jsem si jistá, že komise s tím nemá žádný problém. Komisaři mají zcela jasný etický kodex, musí být naprosto nezávislí. A pokud jde o mě, tak já se k tomu zavazuji tady před vámi. Já si myslím, že jsme všichni eh, ve stejné situaci. Všichni se neustále učíme. Já doufám, že se z toho také ponaučím a zamyslím se nad tím. Je tu tedy ještě eh, lidský rozměr eh, v tom smyslu, že zákony se vyvíjí a vnímání a pohled na etiku se také vyvíjí. I já se tedy musím vyvinout a zcela jistě to udělám, dáte-li mi příležitost. Nicméně zůstává tu ještě jedna šedá zóna. Mně není jasné, proč, i když říkáte, že jste proevropská, proč tady uplatňujete e, dvojí e, metr na národní úrovni a na evropské úrovni. E, tento dvojí metr mě znepokojuje a to říkám jako eufemismus. Proč považujete za nutné rezignovat z funkce ministrině obrany, jakmile se objeví na, na světle vaše kontrakty, ale přitom můžete se stát komisařkou. Zatím jste stále ještě nebyla obviněna, nicméně to riziko nad vámi hrozí, protože řízení stále probíhá. V prvním slyšení jsme se od vás dozvěděli, že situace je trošku jiná, odlišná na evropské úrovni, ale já tomu pořád ještě nerozumím. Proč neodstoupíte z funkce dezignované komisařky? když z funkce ministrině jste odstoupila, navzdory tomu, že nejste obviněna? Tak nejprve, já už možná eh, opakuju, co jsem řekla. Já se omlouvám, já už jsem se to pokusila vysvětlit u jiné otázky. Tady jsou dva eh, zásadní rozdíly eh, oproti červnu 2017. Tato instituce, sám generální tajemník Evropského parlamentu, provedl administrativní kontrolu a dospěl k závěru, že po více než pět let existoval problém s mým asistentem a e, dali jsme přednost smírnému řešení ukončení smlouvy tohoto člověka před soudním sporem. Nicméně vy se taky můžete obrátit na generálního tajemníka, který zcela jasně potvrdí, co už řekl mimochodem i do tisku, že tohle je situace, která už je vyřešena a uzavřena. Ano, e, to právní řízení stále ještě probíhá, proto jsem opatrná, ale pouze bych chtěla říct, že tohle je rozhodnutí, které vzešlo z této instituce. A za druhé, a to jsem už taky řekla, Absolvovala jsem slyšení dva roky po té zkušenosti, protože takhle pomalu se točím líny spravedlnosti. Bylo to e, svobodné slyšení, já jsem byla tam pozvána. Samozřejmě máte pravdu, nikdy nevíte, co se může stát, takže jsem postupovala nesmírně opatrně. A nemyslím si, že nakonec budu obviněna. Nicméně to jsou dvě, věc, dvě různé věci. Omlouvám se, že jsem přetáhla čas. Děkuji. Další je paní Virginie Žaron z Identity a demokracie. Děkuji za slovo. Ehm, paní kandidátko, vy jste řekla, něco, co je možná trošku překvapivé pro nás, eh, že jste tedy mm, že jste byla placená tím think tankem. Um, také jsme dostali různé lišící se odpovědi. Vy jste řekla, že jste nebyla placená jako zaměstnanec, ale že jste obdržela určitý, určitý honorář, že jste měla smlouvu a byla jste placená formou honoráře. Eh, teď mluvím tedy o tom eh, institutu Bergren. A eh, nás by zajímaly podrobnosti o těch honorářích. A vlastně jaký, podle jakého právního, nebo jaké bylo rozhodné právo, kterým se řídila ta smlouva a kde byla tam ten think tank registrován. Takže nás zajímají podrobnosti. Hmm. Děkuji za tuto otázku. Já bych ráda ještě jednou to zopakovala. Já chápu, že vás to eh, zajímá v rámci politických otázek. Je to tak, že pokud ve Francii jste zaměstnanec, tak máte určité povinnosti vůči svému zaměstnavateli. Nevím, jak je to tedy v těch konkrétně jiných členských státech, ale pokud jste tedy jako konzultant, poradce, tak eh, poskytujete služby pouze při určitých příležitostech. Takže například tento americký think tank eh, pořádal různé mm, akce, kde prosazoval evropské hodnoty. Takže já jsem se snažila ve svých odpovědích také ještě přinést podrobnosti Hovořila jsem i o těch lidech, s nimiž jsem konkrétně spolupracovala. Mám pocit, že jsem k tomu dala co nejkonkrétnější odpovědi, takže já vás mohu pouze odkázat na ty um, písemné odpovědi. Děkuji. A paní Virginie Žoron, ještě doplňující otázku? Ano, děkuji. Já se chci zeptat ještě znovu na tu vaši práci v tom americkém think tanku. já třeba tam nemám konkrétně, nemám tam moc informací o těch číslech, o těch eh, částkách. Říkali jste, že jste třeba přemýšleli o tom, že se tam má mm, připravovat nějaká strategie pro prosazování evropských hodnot, pro mm, evropské lídry. Mm, bylo to v roce 2016, v roce 2015. Vy jste dostávala honoráře za tuto aktivitu. Takže se chci zeptat, jak jste motivovala pana Saturnanta a také Goldman a Sachs byli součástí, jak, jak jste, čím byli motivováni? Um, ano, uh, vy jste zmínila i to britské referendum. Vím, že už eh, v roce 2015 ve volebním programu konzervativní strany už tam byl nějaký náznak, nebo už tam byl nějaký odkaz na případné referendum. A v roce 2016 byla dosažena dohoda mezi EU eh, e a Spojeným královstvím, kde se vlastně hovořilo minimálně to, že by bylo možné snad případně nějaké referendum uspořádat. Uh, a eh, nastavit nějak jinak nějaký právní základ pro vztahy se Spojeným královstvím a EU. V druhé polovině roku 2015 už bylo to téma poměrně silně přítomno a Tehdy tedy šlo o zemi, která je důležitým eh, politickým i ekonomickým partnerem a výraznou demokracií, takže tomu eh, všichni věnovali pozornost. Já bych chtěla říci, že tehdy mnoho různých eh, hnutí a mnoho různých politických stran eh, se také snažilo vlastně nějak se vyjadřovat k, těm jejich, k tomu jejich rozhodnutí nebo ho i nějak ovlivňovat. Děkuji pan Rysky Baske za EKR. Děkuji, paní předsedkyně, já budu hovořit polsky. Paní kandidátko, vy tedy máte zodpovídat za obrovské množství různých témat, takže musíte očekávat otázky ze všech oblastí. Chci se zeptat, že vy jste také byla uvedena jako spoluautorkou různých knih. Chci se zeptat, jaký, jaký systém politického uspořádání v Evropě preferujete. Chcete společnost, kde bohatí lidé z jiných částí světa, kteří mají nějaký kontroverzní biznis, mohou eh, financovat poslance Evropského parlamentu a pak mohou eh, investovat peníze do různých volebních kampaní a mohou ovlivňovat eh, veřejné mínění. Domníváte se, že to je dobrý model, kterým by se Evropa měla řídit? Nevyvolává ve vás znepokojení to, že jestli je taková určitá sekundární vrstva, která ovlivňuje toto veřejné mínění a naše společnost? Takže prosím o vaši jasnou odpověď. Alors, vous m'avez, si j'ai bien compris, euh, parce que avec la traduction. Ano, děkuji. Já rozumím, na co se ptáte. Ptáte se, nebo popisujete ekonomický a sociální model společnosti, který eh, se popisuje v smlouvách, v chartě základních práv a tomu já se také, proto se také mohu podepsat, to je určitý souhrn hodnot, ehm, které jsou sdíleny mezi všemi zeměmi, které podepsaly smlouvy a které přistoupily k Evropské unii. Já si myslím, že zde není žádná dvojznačnost, eh, nějaká nejasnost. Určitě se nemusíme znovu nějak vysvětlovat, na čem, na jakých základech stojí naše země. Máme chartu základních práv a to je taková takové vodítko i pro tuto komisi. A teď se vyjádřím k té druhé části vaší otázky. Hovoříte vlastně třeba o využívání různých eh, nepravdivých informací, falešných informací a médií které mohou způsobit to, že Evropská unie je ovlivňována zahraničními vlivy. Evropská komise už na tom začala pracovat na boji s tímto jevem a myslím si, že už tomu věnovala hodně energii um, ministři, třeba ministr zahraničí a ministr obrany už ve Francii na to dělali studii. Je to pravda, je velice důležité, nebo je, je pravda, že dochází k interferencím eh, z, z jiných částí světa, do politiky Evropské unie a sem do toho spadají i některé části, kterým se mám věnovat v rámci svého portfolia. Budu na tom spolupracovat s komisařkou Jourovou a s dalšími eh, místo předsedy komise, protože toto je průřezové téma, naprosto zásadní a nemyslím si, že bychom eh, měli být naivní, protože existují různé způsoby, jak se někdo snaží narušit, eh, naši společnost. Jsou zde různé dezinformace, nepravdivé zpravodajství, falešné zprávy. Musíme být velice citliví na jakékoliv věci, které, se, které souvisí s různými pomlouvačnými kampaněmi. Doufám tedy, že jsem vám odpověděla správně, že jsem pochopila dobře, na co jste se ptal. Ano, máte ještě dopo, doplňující otázku? Ano, myslím si, že jste mm, porozuměla mé... Ne, pardon, myslím tedy, že já jsem se ptal možná trošku na něco jiného. Ptal jsem se na vliv velice bohatých lidí, kteří třeba pod uh, zástěrkou nějaké nevládní organizace se snaží negativně narušit různé politické procesy. Hovořím o určitých uh, osobnostech, určitých elit, elitách, které se uchylují k takovým otázkám a také s tím souvisí populismus to znamená, je to taková určitá skrytá síla, skrytá ruka, která tahá za nitky. A je to všechno mm, pod rouškou filantropie a mm, nevládních organizací nebo různých charitativních organizací. Děkuji paní Guládová. Můžete odpovědět? Eh, ano, tak teď eh, možná ta formulace byla přesnější. Takže já na to zareaguji. Máme zde právní stát, musíme respektovat právo a každý musí respektovat právo. Žijeme v otevřené liberální společnosti a v takové společnosti eh, máte právo bojovat za určité myšlenky a združovat se s lidmi nebo nějak ty myšlenky prosazovat. Ale pokud je takové chování eh, nějaké narušující demokracii, tak potom se už dostáváme trošku někam jinam. Svoboda je pro mě nesmírně cená. Nechci říci, že filantropie je něco jiného, ani se nechci říkat, že filantropické aktivity musí okamžitě budit nějaké podezření. Nicméně třeba šíření dezinformací nebo manipulace s veřejným míněním, to jsou věci, které, proti kterým musíme přísně zakročit. Thank you. Next speaker is... Děkuji mnohokrát a další řečník je pan poslanec Bompár za QNGL. E Paní Gulár, v rozhovoru v roce 2017 řekla, že cílem by mělo být obnovit důvěru a dát lidem chuť znovu prosazovat Evropu. Nyní jste byla vybrána, abyste zaujala jednu z nejdůležitějších pozicí v Evropě. Jak tedy chcete tento cíl naplňovat? A co ti, kdo mají malé naděje, někdo, kdo vydělává 12 tisíc euro měsíčně jenom za to, že organizuje kulaté stoly, ale když se podíváte na lidi, kteří jsou ve velmi obtížné situaci, vy jste dostala 13 000 euro od amerického finančníka, ale co lidé, kteří různě lobují, eh, bývalí poslanci, kteří nyní se nacházejí v různých oblastech. Vy jste také podílel na publikaci Etika a odpovědnost. Nebylo by odpovědné naopak, kdybyste vaši kandidaturu zde stáhla, paní Gulár? Pane poslanče Bompáre, ona je mnoho způsobů, jak věci prezentovat. Můžete něco, co děláte celý život, zredukovat na jednu smlouvu, kterou jste měla, měl před dvěma lety. Ovšem, já jsem dlouhá léta v tomto parlamentu byla například spolupředsedkyní skupiny bojující proti chudobě. Je řada organizací, které bojují s chudobou. Caritas, a jsou zde kolegové jako Silvia Costa, Veronika Lepes Fontaně nebo Jean Lambert eh, za Zelené, velmi aktivní eh, v tomto boji ze Spojeného království a já jsem spolu se všemi těmito lidmi pracovala velmi usilovně a pro mě bylo vždy velmi důležité těmto lidem naslouchat, dát jim hlas. A my jsme přímo zde uspořádali setkání se zástupci těch nejchudších eh, lidí. Dali jsme jim eh, možnost se vyjádřit. Velmi úzce jsme spolupracovali s různými výzkumnými pracovníky, jako třeba s panem Deflo, který ukázal, že boj s chudobou je mnohem lepší, když do něj zapojíte lidi, kterých se přímo týká. To byl výzkum, na kterém se třeba podílela MIT. A dnes tady stojím před vámi a prosím, abyste posoudili můj životopis celkově. Dobře, možná se vám v něm něco nelíbí, ale něco se vám tam třeba líbit bude. A to je můj život. Každý člověk má nějaký život, který zahrnuje různé oblasti. Možná, kdybyste si to pořádně pročetl, zjistil byste, že máme i spoustu věcí společných. A já jsem se vždy snažila dávat lidem naději a víru v Evropu. Musíte k tomu tedy přistupovat velmi komplexně. Já jsem dlouhá léta bojovala právě v boji proti chudobě a byli za toho zapojeni i kolegové z GUE a podobně. E, také jsme se snažili dát třeba těm lidem v obtížné situaci právo na bankovní účet a podobně. To jsou všechno bitvy, které jsem vedla. Doplňující otázka. Děkuji, paní Gulár. Možná jste úplně přesně nepochopila moji otázku. Já se neptám na vaše přesvědčení nebo na váš život, na váš životopis. Ptám se spíš na to, jaký signál chcete vyslat tím, když my bychom měli schválit vaši kandidaturu. A všichni přemýšlejí nad tím, jaký signál vyšleme, jestliže řekneme, že celkově ten pohled na Evropskou unii je tím dotčen, je tím ovlivněn. Dobře, připouštíte, že třeba tam byly i některé chybné věci, to já beru. Ale jak zajistíte, aby už se to neopakovalo, aby už se to nestalo? Eh, když se třeba podíváte na belgický zákon z roku 2005, možná i podle něho byste se něčeho dopustila. A chci se zeptat, existují třeba zápisy z těch schůzek, kterých se jste účastnila? Jste připravena předstoupit před nějaký kontrolní orgán, který bude nezávislý a nestraný? Dobře, pane Bompáre, já k té poslední věci chci říct, já myslím, že paní von der Leyen byla velmi jasná ve svých pokynech a instrukcích a jasně řekla, co chce a o co usiluje. Ale možná tady to není špatná myšlenka mít nějaký orgán, který bude zastřešující, který bude zastřešovat eh, naše instituce. V reakci na to, co jste řekl, pokud jde o kompetence v oblasti vnitřního trhu a práce na sociální Evropě, já to vnímám jako protiváhu vůči velké konkurenční ekonomice, která vyvíjí tlak na firmy eh, na jedné straně, ale musí tady být i protiváha. Máme tady všechna tato združení, ne, neziskové organizace a další subjekty, které by také měly prospívat v rámci Evropy. Eh, když se podíváte na ty sociální struktury, které existují, hm, kterým také musíme dát prostor, které pomáhají těm lidem v obtížné situaci, nebo když se podíváte na všechny ty mladé lidi, kteří chtějí pracovat pro lepší budoucnost a také pro životní prostředí. A já chci pracovat se všemi lidmi, i s těmi, kteří pracují eh, v boji proti chudobě. Děkuji, paní de Suter. Děkuji. Takže teď zahájíme druhé kolo přihlášených a nejprve François Xavier Bellamy, EPP za výbor ITRE. Dobrý den, paní Gulárová. Já e, bych byl rád, abychom si některé věci řekli jasně. My jsme tady proto, abychom zajistili, že komise bude pracovat poklidným, efektivním způsobem. My jsme si pročetli vaše odpovědi na otázky a vy jste řekla, že eh, pokud soud proti vám vydá pravomocné rozhodnutí, tak eh, odstoupíte. Nemyslíte si, že vaše práce jako komisařky bude oslabená, jestliže budeme z takového předpokladu vycházet? Vy přece máte velmi významné portfolio. Nejsou tady tedy s tím spojená určitá rizika, že byste byla shledána vinou? Vy jste zmínila, že o tom by musela rozhodnout předsedkyně komise, ale ono by to přece mělo dopad na komisi jako celek. Nemohlo by to způsobit veliký problém pro celou komisi v takto rozhodující době pro evropské záležitosti? Dobře, já nepředjímám žádné rozhodnutí, ale musíme to mít na paměti. Děkuji, pane poslanče, za vaši eh, otázku. Ano, to, co říkáte, to je důležité, jistě. Komise, to je takové kolegium, takový kabinet eh, lidí a já jsem si zcela vědoma toho, že to jsem, jsem řekla, by se případně dotýkalo celé komise a ono to může se týkat kohokoliv. Je možné, že každý člen komise by se tedy mohl v určitém momentě dostat do obtížné situace. Já jsem se vyjádřila za sebe. Řekla jsem, že to je eh, určitá otázka, ale pokud by došlo k formálnímu soudnímu rozhodnutí, ovšem nic takového zatím tady naprosto není, tak eh, já samozřejmě nic nepředjímám, ale jenom přemýšlím na různé možnosti. Jistě, pokud se něco takového stane, musíte být připraveni z toho vyvodit politickou odpovědnost a reagovat na to a reagovat na to také společně s předsedou či předsedkyní komise. Také když se podíváte na smlouvu na článek 17, tam se rovněž hovoří o tom, že komise si může vyžádat rezignaci určitého člena. A já už jsem tady reagovala také na eh, to, co říkal váš kolega ze Zelených, kdy jemu jsem to řekla. Já tady jsem jasně popsala svoji situaci, jasně jsem se zavázala v tomto smyslu, projednala jsem to s paní von der Leyen, probírali jsme to také s právní službou komise a samozřejmě jsou tady tedy určité právní aspekty, ale nemůžete mít žádný takovýto automatický mechanismus, jenom když někdo je ve složité situaci. Také je tady jasné oddělení moci výkonné a moci soudní. Já určitě se nebudu uh, podílet na něčem, co by ohrozilo nezávislost komise, která je naprosto zásadní. Ano, děkuji, ale my tady nemluvíme o něčem, co by mohlo následně nastat až do budoucna, kdy budete vykonávat úřad, ale mluvíme už o stávající situaci, která je tady teď. Samozřejmě, my bychom byli také rádi, raději, kdybychom tuto konverzaci nevedli a věnovali se věcným tématům, ale před několika lety jste řekla, že jako členové komise by měli být vybráni lidé zcela úhoní. A potom tady byla ta situace, která vedla k vaší rezignaci ve Francii. Takže my sice nic nepředjímáme, ale jenom říkáme, že potřebujeme takovou jistotu a na řadu kolegů byly vyvíjeny velké tlaky ze strany vedoucích představitelů států a vlád, aby žádné takové obavy tady nebyly, aby byly rozptýleny. Nemyslíte si tedy, že byste měla poskytnout záruky eh, občanům evropských států, aby měli plnou důvěru v práci Evropské komise? Já si myslím, eh, že nyní je na vás všech, abyste přeskoumali moje kompetence a abyste učinili příslušné rozhodnutí. Já jsem vám tu situaci velmi detailně popsala a Věřím, že všichni to vyhodnotíte s ohledem na základní eh, lidská práva a také, že budete vycházet z prezumpce neviny. Merci. Um, next question by Mrs. Děkuji a další otázku položí paní Kumpula Natry za SD z ITRE, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji za vaše písemné odpovědi a já bych se chtěla ještě vrátit k průmyslové politice, protože ve vašich pěti prioritách zmiňujete potřebu řešit vnější dimenzi, která by se měla koordinovat s ostatními komisaři, jako je Hogan za obchod, Vestager za hospodářskou soutěž, Timmermans za globální klima a tak dále. Kromě toho jste také už zmínila synergie mezi vaším portfoliem Samozřejmě pracovat odděleně eh, není možné v moderní době. Já mohu uvést některé z příklady synergií některých generálních ředitelství, ale něco z toho budí obavy. Například malé a střední podniky, tam eh, musí být digitalizace mnohem silnější, než, cituji, spojit síly s třemi týmy pro eh, malé a střední podniky do jedné task force. Proč tedy to, te, to, to děláte u obrany, ale ne u mobility, u zdravotnictví, u dopravy a tak dále. Nicméně ani průmyslová politika nemůže být v izolaci. Zmiňujete, že Evropa musí být otevřená, ale ne odzbrojená a musí se chránit před nekalými obchodními praktikami. Jak na tom tedy budete spolupracovat s komisařkou Vestager, která řekla, že teď nemáte dostatek nástrojů na to, abyste eh, pracovali s zeměmi, které jsou dotované No, pardon, s firmami, které jsou dotované třetími státy. Děkuji vám, paní poslankyně, za to, že jste se zeptala na obsah, na velice důležité téma. Myslím si, že v Evropě se šíří povědomí o této problematice na jaře vznikla strategie eh, proti Číně a má zcela jiný tón, než jakým se hovořilo před několika lety v Bruselu. Obchodní napětí se spojenými státy, vzestup nových zemí, nových mocností, které jsou eh, velmi aktivní na poli technologií, tohle všechno eh, nás upoutává naši pozornost. Perspektiva se postupně mění. Mysleli jsme, že svět se postupně připodobňuje nám multilaterálním pravidlům, že se řídí eh, principem VTO a to všechno jsme brali jako hotovou věc. Nicméně ono to tak není. Je potřeba, abychom zůstali otevření navzdory tomu všemu. Proto protože tato otevřenost nám přinese kapitál, to je v pořádku, ale nesmíme být naivní. Co můžeme dělat? Za prvé, máme mechanismus kontrol pro přicházející eh, zahraniční investice, který vyhodnocuje, zda jde o pokus zlepšit naše technologie, anebo zda je zatím ještě nějaký jiný skrytější motiv. když, když někdo koupí německou firmu, aby se dostal k její technologii, tak je to potom něco jiného. Pokud jde o hospodářskou soutěž, tak já jsem přesvědčená o tom, že ta je naším hnacím motorem. Je potřeba upravit pravidla hospodářské soutěže na míru měnícímu se světu. A všechny projekty společného evropského zájmu umožňují zemím združovat veřejné finance do určité oblasti, jako jsme to udělali u baterií. V takovém případě už to nespadá do pravidel klasické hospodářské soutěže. Jejich cílem bylo zastavit státní subvence velkých zemí, které financovaly vlastní průmysl na úkor těch menších. Takže, jak jsem říkala, informovanost a povědomí o této problematice se šíří. A jde každopádně o hlavní eh, odpovědnost pana komisaře Hogena. Já mám krátkou otázku tentokrát, protože předtím jsem přetáhla čas. Průmyslová strategie spadá do vašeho portfolia a je samozřejmě součástí širšího ekosystému eh, tvoření a možnosti, ale to nelze vnímat odděleně od hospodářské soutěže v Evropě. Je to proto, že chceme eh, mít rovné podmínky na globálním trhu, samozřejmě, jak už bylo také zmíněno. A za druhé, Chceme všichni podporovat evropské šampiony a přitom samozřejmě neomezovat volbu spotřebitelů. Jak v takovém případě eh, rozvedete detailněji své názory na to, jak podporovat evropské šampiony v novém moderním světě? Tak nejprve velice rychle k tomu, které fůze komise schválila. Je jich asi 96 to, jestli je někdo evropským šampionem, není záležitost hospodářské soutěže. My máme my máme šampiony eh, v 5G, Nokia a Ericsson, to jsou světoví lídři. Myslím si, že ty bychom neměli nějak omezovat. Máme velké firmy, které jsou aktivní na celé řadě trhů. Možná, že v jiných eh, oblastech jsme přísní, ale tyto technologie máme. A proto jsem o technologii hovořila ve svém úvodu. A tím, že uchováme tyto vynikající firmy, získáme evropské šampiony. Nejlepším štítem v mezinárodní konkurenci je být nejlepší, mít nejlepší univerzity a badatele, uchovat vědce v Evropě a dát jim možnosti a perspektivu do budoucna. Pravidla hospodářské soutěže eh, hrají podpůrnou roli v těchto velkých evropských projektech a to je správná cesta vpřed. Nejlepší ochranou je tedy být nejlepší a umožnit našim nejlepším firmám prosperovat ještě více. Děkuji paní Dlabajová za Renew a ITRE. Děkuji paní předsedkyně, já budu mluvit česky. Pana komisařko, milá Silví, eh, Ač mi to přijde nesmírně zajímavé, tady některé dotazy, diskuze eh, a francouzské politiky si nesmírně vážím. Ráda bych se vrátila k dotazům směřující na vaše portfolio. Já jsem tedy na rozdíl od mnohých kolegů pečlivě procházela vaše písemné odpovědi a opravdu oceňuji, jaké kroky jste přislíbila na podporu malých a středních podniků. Tyto podniky, kterých je v Evropské unii 24 milionů, představovaly prioritu také pro odcházející Evropskou komisi. Ale je potřeba říct, že ne všechno se povedlo zrealizovat. Ambiciózní plán, se kterým přicházíte vy, je proto více než na místě. Vy mluvíte v odpovědích o nutnosti snižovat byrokratickou zátěž, snaze zlepšit přístup malých a středních podniků k financování a také o velkém problému, kterým jsou opožděné platby. To je určitě všechno cesta správným směrem a já vám za ní děkuji. Pojďme však k otázce. Mě by zajímalo, zda máte také jasnou představu, jak toto všechno uvést do praxe, jak to zrealizovat Víte například, jak budete implementovat a monitorovat připravené iniciativy, s nimiž přijde nová strategie pro malé a střední podniky? Využijete k tomuto už existující evropský semestr? Jak? Děkuji. Thank you. Madame Goulard. Děkuji, paní Goulart. Děkuji moc krát za tuto otázku. Eh, jak jste sama řekla, eh, jestliže máte 24 milionů lidí, tak eh, to je velice různorodá směsice. V některých zemích máte rodinné podniky, velice kreativní, jinde jsou startupy, v dalších zemích máte určitou střední vrstvu, Mittelstand, takové solidní firmy. A každopádně já bych chtěla postupovat co nejpragmatičtěji. Když se mnou lidé mluví, tak se neptají neustále na vlajkové iniciativy, ale spíš na ty detaily, postní platby. Máme směrnici a ta musí být vymáhána ve všech členských státech. To je e, jedna z e, to je jedna z působností e, komisaře pro vnitřní trh, zajistit, aby tato směrnice byla respektována. Potom přístup k financím. Některé fondy tu jsou samozřejmě na eh, rozšíření činnosti, aby firmy mohly sílit. Eh, to musíme dále rozvíjet eh, a v rámci Invest EU máme, pokud, pokud tedy projde nový víceletý finanční rámec, tak jak by si ho komise představovala, tak v Invest EU také budou finance pro malé a střední podniky. Potom je tu myšlenka na funkci vyslance pro malé a střední podniky. To by byl člověk, který by s nimi pracoval a který by mi pomohl v mé práci. Dělala to paní Běnkovská ze své funkce, ale já bych si představovala někoho, kdo by se tomu věnoval na plný úvazek. Pokud jde o digitální sféru, tak tady máme akt digitálních služeb, i tam je sekce, která se věnuje malým a středním podnikům. Takže je to trochu fragmentární, ale myslím si, že to odpovídá různým potřebám, eh, které eh, malé a střední podniky mají. A je potřeba vnést do toho určitou konzistentnost. Jsou tu zase věci, které spadají do kompetencí ostatních komisařů, pracovní místa, životní prostředí například. A tito komisaři budou také sehrávat svou roli. Právě proto eh, komise funguje jako kolegium. Doplňující otázku, paní Dlabajová. Eh, jak již bylo řečeno, vy to také zmiňujete ve svých písemných odpovědích a mluvíte o tom, že už v rané fázi přípravy evropské legislativy, tedy v tom momentě, kdy se zkoumají možné dopady legislativy, je potřeba zohledňovat také malé a střední podniky. Zdůraznila jste také, že budete chtít víc spolupracovat s výborem pro kontrolu regulace, Regulatory Scrutiny Board aby hodnocení dopadu bylo co nejefektivnější a vyhnuli jsme se legislativním návrhům, které budou na malé a střední podniky zbytečně hrnout další administrativní zátěž. Vy jste zmiňovala před chvílí také nutnou spolupráci mezi generálními ředitelstvími a také spolupráci s ostatními kolegy v Evropské komisi. Máte představu, jak budete spolupracovat? Třeba mě napadá namátkou i Maroš Ševčovič, který bude mít na starosti vztahy mezi institucemi. Takže to bude zase nějaký přesah do dalšího portfolia z jiných kolegů. Jak máte představu tady tuhle legislativní legislativní zátěž co nejvíce zmírnit právě ve spolupráci s ostatními kolegy. Děkuji. Thank you. Madame Goulard. Děkuji, paní Goulard. Oui, merci pour cette question. Effectivement, j'avais pas eu l'occasion de Děkuji vám za tuto otázku. Já jsem eh, dnes ještě neměla příležitost eh, hovořit eh, s panem Ševčovičem, který má těžký úkol postarat se o to, aby se zlepšovala kvalita legislativy při návrhu legislativního textu je potřeba zcela reflexivně si říkat, jak to bude ovlivňovat malé a střední podniky. Předchozí komise se o to snažila, ale je potřeba, abychom my se o to snažili ještě více. A to je i diskuze, kterou povedeme s vámi, ať už jde o e, primární legislativu, tak o akty v přenesené pravomoci, protože právě na úrovni aktů v přenesené pravomoci se zavádějí určité detaily, a e, jde tam o kompromisy mezi politickými frakcemi, to já znám velice dobře, a vede to ke zesložitění legislativy. Já nečekám, že vyřešíme e, rychle všechny tyto problémy, ale uvědomuji si e, obavy malých a středních podniků a chápu, proč někteří ředitele malých a středních podniků jsou velmi znepokojení a vím, že malé a střední podniky jsou páteří naší ekonomiky, takže jim budu věnovat značnou pozornost. Děkuji. Další otázka paní Šegrová, EPP za výbor Kult. Prosím. Děkuji. Vážená paní navrhovaná komisařko, ve svých doplňujících otázkách jste nás ujistila, že média a audiovizuální sektor bude patřit mezi vaše nejvyšší priority. Vzhledem k tomu, jak jsou důležité, a jak ekonomicky, tak kulturně. Nicméně, podle toho, co jsem četla, to vypadá tak, že vy vidíte ten sektor spíše z pohledu interního vnitřního tyhru a digitálních technologií. Mám pocit, že nedostatečně rozumíte také té kulturní a sociotální významnosti těchto odvětví. A v tomto kontextu se vás chci zeptat, jakou máte vizi pro mediální a audiovizuální politiku na budoucích pět let? Jak média a audiovizuální sektor zapadají do vaší vize a jak zajistíte, že jejich sociotální a kulturní význam bude konkrétně ochraněn a jak se to promítne do vašich konkrétních politických opatření. Děkuji. Paní Gulár, prosím. Eh, velice děkuji, paní poslankyně, za tuto otázku. A jsem velice ráda, že se mohu vrátit i k této otázce. Myslím si, že jste také pamatujete, co vám říkala paní komisařka Gabriel a já se těším, že s ní budu spolupracovat v této věci. Já si nemyslím, že je, důle, že je možné vytvářet jakýsi rozpor mezi tím, nebo ten, ten rozpor, jaký jste předestřela. Chceme prosazovat eh, kreativní eh, odvětví, kreativitu, chceme podporovat třeba filmové producenty, chceme podporovat určité programy, mm, máme se různý druh obsahu, audiovizuálního obsahu. Eh, toto všechno považuji za jeden z takových pokladů Evropy. Máme zde mnoho umělců, kteří mohou přispět k kulturní diverzitě. A máme zde například eh, takové, nebo pokud chcete nějaké konkrétní návrhy, tak třeba mohu říci, že je zde eh, téma té kulturní diverzity. Třeba eh, vysílací společnosti by měly mít povinnost, chtěli bychom je podnítit k tomu, aby prosazovali oni sami kulturní diverzitu. A to je tedy první oblast, na kterou se chci zaměřit. A pak, jak už jsme říkali, máme zde velké platformy a je důležité zaručit, abychom s nimi spolupracovali, s těmi velkými platformami a abychom se zaměřili na to, jak vlastně dochází k tomu mm, rozšíření těch kulturních statků a těch eh, kulturních eh, produktů. Musíme se také podívat eh, na to, aby byla dobře prováděna legislativa, kterou už jsme přijali. Pak máme také mm, vlastně podporu třeba různých konkrétního, mm, například podpora konkrétních filmů, které již získaly ceny, pak se to promítá po celé Evropě, takže to jsou takové konkrétní příklady. Eh, pak je zde také třeba otázka titulkování filmů. Možná bychom třeba mohli vytvořit databázy mm, titulkovaných filmů, o titulkovaných filmů, abychom zaručili, že eh, ty filmy budou moci být přístupnější lidem z jiných zemí, aby se byla jakási možná přeshraniční pohyb. A mm, chci ještě jednou říci, že kulturní ehm, dědictví určitě bude dobře podporováno. Ano, já bych vás ještě požádala, abyste trošku doplnila svou otázku. Eh, já stále jsem trošku zklamána. Vy jste teď zopakovala, co vlastně už bylo učiněno. Upozornila jste na určité potíže, kterým čelí toto odvětví. Je zde třeba například ta výzva spojená s umělou inteligencí a musíme tento sektor chránit. Ano, to jste řekla, dobře, ale jako, jaké třeba konkrétní legislativní návrhy plánujete? Navýšíte třeba rozpočet? Chceme od vás slyšet, jaký bude váš osobní přístup k této věci. A co chcete zlepšit konkrétně? No, já chci říci, že vždycky je to trošku nebezpečné, když hovoříme na toto téma. Třeba ta umělá inteligence, o té jsme vlastně ještě dnes nemluvili, hovořila jsem o ní na tom prvním slyšení a ve svých odpovědích. Vypadá to, že to je něco, co vlastně nespadá do, toho, do té sféry kultury, ale určitě je tam také důležité na tom pracovat. Máme zde akt o digitálních službách a ten akt bude také usilovat na to, aby byly zachovány určité hlavní zásady a dále potřebujeme ještě lépe využít eh, obsah, potřebujeme lepší spolupráci s platformami, potřebujeme vytvořit určitý rámec i pro um, jejich uh, účast na trhu. Co se týče umělé inteligence, tam se musí ošetřit zejména určité etické obavy, a myslím si, že i ta umělá inteligence se pak může využívat třeba v kulturních odvětvích, to má také další nové aspekty. Pak jste se ptala, zda bychom třeba mohli navýšit rozpočet. Já chci říci, že na rozpočtu rozpočet neschvaluje pouze eh, nebo že to není záležitost komise, jsou to hlavně členské státy, ale určitě doufám, že když si společně pomůžeme, tak se nám podaří ten rozpočet zachovat. Děkuji nyní paní Christel Šaldemose. Děkuji za slovo. Paní Gulár. My jsme si vyslechli vaše komentáře o vaší bezohnosti. Jako SAD bereme na vědomí vaše odpovědi, ale chceme říci, že vás budeme velice bedlivě sledovat. Pokud budete do své funkce schválena, budeme velice bedlivě sledovat, jak, jak se bude vyvíjet vaše integrita. Také slovo sociální trh je, se často objevuje ve vašich odpovědích, ale mě zajímá, jak, pardon, eh, sociální jednotný trh. Jak eh, si to, dokážete to propojit, dokážete to vysvětlit? Do, jak se domníváte, že jednotný trh může posílit sociální kohezi na tom trhu? Děkuji. Paní Gulár, prosím. Děkuji za tuto otázku. Vaše otázka je na místě. Myslím si, že se spíše vztahuje na celou uh, skupinu komisařů, ale pokud se ptáte přímo mě, tak můžu trošku zopakovat, co už jsem říkala panu Bompárovi. Myslím si, že je důležité, abychom posilovali aspekt sociální solidarity naší ekonomiky. To znamená společnosti, které chtějí navýšit svou hodnotu, mohou zareagovat na některé hlavní priority. Je důležité, aby firmy byly inovativní. Také zde máme cíle OSN, kde jsou cíle i v oblasti společnosti a životního prostředí, ale také třeba chování, nediskriminace, přístupu k ženám, rovnosti. Pak eh, zde máme také třeba spolupracující sektor nevládních organizací, a ti, tento sektor také může přispívat, může poskytovat služby na místní úrovni, eh, může třeba nacházet nové cesty mobility, může pomáhat eh, na cestě se změnou, eh, s bojem se změnou klimatu, také zde mohou nacházet různá nová řešení v naší stárnoucí společnosti, nebo některé organizace mohou třeba pomáhat mladým lidem, které hledají své místo ve společnosti. Pak je zde také důležité uplatňovat směrnici o službách. Jak víte, tak v některých případech jsou tam potíže. Třeba někteří lidé chtějí pracovat přeshraničně, ale je tam příliš velké množství papírování, musíte vyplnit spoustu dokumentů předem. Na to se stěžovala spousta lidí a je to zejména problém takových těch příhraničních regionů. Na tom určitě bych spolupracovala s komisařem Nikolasem Schmidtem, protože takový společný problém. Také si myslím, že by nám v tom měl pomoci Evropský orgán pro pracovní záležitosti, může pomoci lidem, kteří pracují přeshraničně a kteří eh, chtějí, aby všechny sociální práva byla dodržována. Děkuji ještě paní Šaldemoze. Ano, když hovoříme o směrnici o službách, tak je pro nás důležité znát váš názor, váš konkrétní názor. Vy jste řekla, že ji nechcete znovu otevírat, ale chcete, aby byla plně eh, prováděna a že plně souhlasíte s těmi hlavními zásadami takže podle vašeho názoru, když máme zde ten, tu zásadu země původu, je to pro vás hlavní zásada? Protože pro nás je to také velice důležité a myslíme si, že to také zlepší eh, společenskou kohezi v Evropě. Takže ta zásada země původu, domníváte se rovněž, že to je něco zásadního? Je to pro vás něco zásadního? Já bych asi řekla, že opravdu nechci bojovat bitvy, které už byly vybojovány. Chci se držet zásad, které jsou ve smlouvách. E, e, rozhodně nebudu znovu otevírat, znovu začínat bitvu, která by pouze oslabila důvěru, kde naopak, v oblasti, kde naopak máme společný zájem pohnout se vpřed, protože služby jsou zásadní pro jednotný trh a průmysl stále více, i zemědělství bude stále více obsahovat i nabídku služeb. Nic se nezmění, ten rámec tam zůstává. Akt o digitálních službách však může ještě e, přijmout určitá opatření, která se bude týkat třeba platform, pracovníků těch e, platform protože to jsou eh, témata, která ještě tehdy vůbec nebyla na stole, když byla přijímaná ta směrnice o službách. No a pak můžeme na tom spolupracovat. Pokud, mi budete, pokud ve mně vložíte svou důvěru, tak o tom můžeme eh, diskutovat. Jak víte, ta komise předloží návrhy a třeba to, co zde učinila paní Evelyn Gebhardt nebo další poslanci, na to můžeme navázat. Ale chci zopakovat, že ty zásady na těch, na těch trvám a rozhodně nechci měnit to minulé uspořádání. Děkuji nyní paní Weiss i Pipi Itra. Madam K- Děkuji. Paní designovaná komisařko, je mi ctí, že vám mohu položit dnes poslední otázku a chtěla bych tak tady učinit ve své mateřštině v dánštině. Der stiller vi ligesom i den franske republik meget my, na rozdíl od Francie, požadujeme velmi vysoké standardy pro lidi ve veřejných službách a zejména pro ministry. Vy jako ministrině jste byla na velmi vysoké pozici ve Francii a rozhodla jste se z této pozice odstoupit v důsledku záležitosti, která stále ještě je ve Francii řešena. Nyní ovšem žádáte o jeden z nejvyšších postů v evropských institucí. My ve skupině EPP se myslíme, že stejně vysoké standardy by se měly vztahovat na lidi na vnitrostátní úrovni i v evropských institucích. A proto bych vám chtěla dát poslední možnost, abyste nám vysvětlila, proč bychom měli akceptovat nižší požadavky a nižší standardy pro ty, kdo usilují místo v evropských institucích, než jsou standardy, které vyžadujeme po těch, kdo zaujímají veřejné pozice ve Francii. Prosím, paní Gulár. Vážená paní poslankyně, děkuji, že se znovu vracíte k této záležitosti a tím dostám možnost ještě opět vysvětlit to, co už jsem řekla. zákon Francouzské republiky se vztahuje na všechny, ale říkat, že by měl platit i mimo hranice, to je poněkud ošidné. Já jsem učinila politické rozhodnutí po té, co jsem to probrala s paní von der Leyen. Já a paní von der Leyen jsme se rozhodli, že můžeme učinit tento závazek, ale nemůže tady být žádný legální automatický mechanismus, protože systémy v různých členských státech jsou různé. Já neznám dánskou legislativu, neznám také legislativu v oblasti trestního zákona ve všech členských státech. Ale všichni komisaři by měli být ve stejné situaci. Neměli by tady být pokusy destabilizovat komisi prostřednictvím právních mechanismů. Neměly by být možné, aby došlo k destabilizaci komise jenom proto, že někdo se pokusí něco dostat k soudu. Jedna věc je politická odpovědnost, druhá věc je právní, automatický mechanismus. My jsme to velmi pečlivě ověřili s právní službou, ale samozřejmě může tady být téma politické odpovědnosti. Možná jste to řekla, nevím, jestli jsem přesně pochopila, co se mi snažíte říci. Hovořila jste o tom, že jsem odstoupila, když jsem byla obviněna, ale já jsem nebyla ani obviněna. Tomu tak nebylo bylo to všechno eh, poněkud jinak, takže prosím, ověřte si ta fakta, než učiníte závěrečné rozhodnutí. Jedna věc je chtít, aby se lidé zodpovídali z různých věcí, druhá věc je prezumce neviny, s kterou také musíme pracovat. Děkuji. Já jsem řekla, že jste odstoupila v důsledku záležitosti, která stále se ještě řeší. Návaznosti na vaši odpověď, ale já to chápu, takže si nemyslíte, že stejné standardy by se měly vztahovat na komisaře jako standardy, které se vztahují na ministry ve Francii nebo v Dánsku. A další otázky nemám. Dobře, e, paní Gulár, já bych k tomu možná dodala ještě jeden fakt, aby tady nebylo žádné nedorozumění, pokud jde o situaci ve Francii. Ve Francii není žádné takové pravidlo, protože to by jinak bylo zcela v rozporu s prezumcí neviny. Já jsem odstoupila eh, jako ministrině obrany těsně před prezidentskými volbami tam byla obtížná situace. Eh, takže to je jedna věc. Druhá věc je prezumce neviny. Ale potom máme také velmi důležité principy subsidiarity. Ale znovu opakuji, já jsem to projednala s paní předsedkyní von der Leyen a mimochodem ona je z vaší politické skupiny, paní poslankyně. Eh, takže udělali jsme to všechny strik, velmi striktně, velmi přísně. Je tady jasný politický závazek ale já sama nemohu přece předjímat nějaký automaticky nastavený postup, který tady prostě není. A právní služba jednoznačně zaručuje nezávislost komise. Děkuji paní Gular, tím jsme dokončili druhé kolo dotazů a nyní bych vyzvala dezignovanou komisařku, aby přednesla závěrečnou řeč maximálně v délce pět minut. Paní Gular, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji všem poslancům a poslankyň, děkuji všem posluchačům, kteří nás sledovali. Já vám děkuji za toto slyšení. Udělala jsem, co bylo v mých silách, abych odpověděla na vaše dotazy. My jsme spolu také byli v kontaktu v posledních týdnech, snad jste mě někteří z vás dobře poznali. Já jsem v dobré víře odpověděla na všechny vaše otázky, jsou to legitimní dotazy, vyjádřila jsem svá přesvědčení. Já netvrdím, že znám všechno o všech tématech, která mi byla svěřena, ale nemyslím si, že jakýkoliv dezignovaný komisař by to mohl v tuto chvíli říci. Samozřejmě já budu i nadále rozvíjet a budovat své znalosti. Zároveň bych chtěla říct, že mám velký respekt k celému tomuto slyšení. A ono se někdy říká, že Evropa trpí demokratickým deficitem, ale já zde stojím před vámi už po druhé, po druhé jsem před vás předstoupila a já tady tento deficit nevidím. Myslím si, že ti, kdo jsou dezignováni na postkomisaře, podléhají velmi pečlivému dozoru. Já doufám, že vy nyní provedete individuální posouzení každého člověka, každého mm, život každé osoby, jak říkám, já už za sebou mám 30 let profesní dráhy, vždy jsem byla velmi angažována v evropských věcech, také už od těch událostí v roce 1989 kdy se řešily vtipy o sjednocení Německa, potom se pracovalo na dalších důležitých věcech. Během těch 30 let se svět hodně změnil mm, svět se mění i nadále. Máme před námi veliké úkoly a proto práce na budování Evropy je důležitější než kdykoliv předtím. Já myslím, že bychom se měli snažit všichni sjednotit, sjednotit naše síly více než kdykoliv v minulosti. Měli bychom se zmobilizovat, snažit se vzájemně naslouchat. Já myslím, že náš kontinent toho může světo, na, světu nabídnout hodně. Také můžeme fungovat jako jakýsi prostředník mezi dvěma mocnostmi, které nyní jsou ve velkém střetu. Pane Belami, vy říkáte, že tady nejste proto, abyste mě soudil. Já eh, si myslím, že to je ale veliký úkol a já doufám, že mi dáte příležitost společně na tom pracovat eh, spolu s paní von der Leyen a s naším velkým týmem. Ano, je to celý tým lidí a vy tady teď posuzujete jednoho člena tohoto týmu, takže prosím, pamatujte, mějte na paměti moji práci, mé závazky eh, a doufám, že to vše na vše pohlednete kladně. Já vám děkuji za tento demokratický akt. Děkuji. Thank you. Thank you, Mrs. Gould. Děkuji, paní Gulár, za vaše vystoupení, za to, že jste zodpověděla na všechny otazy členů obou výborů. Já bych jménem výboru IMCO tady chtěla ještě přivítat naše členy. My ještě si musíme několik věcí říci, takže já vám děkuji mnohokrát za vaši účast a nyní dám slovo paní Baleán, která schůzi ukončí. Já ze své strany děkuji mnohokrát, děkuji všem těm, kdo se podíleli na tomto úkolu. Milí kolegové, dalším krokem bude vyhodnotit tuto schůzi. To proběhne za zavřenými dveřmi Eh, mezi koordinátory a proběhne to v 11.30.